8. února, tak bych rád připomněl, že zápis se byl rozdán. Máte k němu nějaké připomínky? Ano, prosím, máte slovo. Jménem ENF chci požádat o změnu programu, eh, aby tam byla diskuse o džihadistech. Chceme nahradit eh, diskusi ze čtvrt, ve čtvrtek ráno. Nemluvíte k tématu? Pardon. K zápisu. Kdo se chce vyjádřit k zápisu z posledního plenárního zasedání, ne k pořadu jednání, k zápisu, které, tedy z jednání, které skončilo 8. února. Pane Carvere, máte něco k zápisu nebo k něčemu jinému? Není to k zápisu? Dobře, takže zápis je tímto schválen.